Eh, zejména eh, je třeba diskutovat o potenciálním ohrožení eh, členských států. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Náš kolega Marian Jean Marinescu za výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Atingerea obiectivelor europene referitoare